Zápis je tedy schválen. A první bod na pořadu jednání je prohlášení Rady a komise k programu Potraviny zdarma. Já myslím, že tito kolegové se chtějí vyjádřit v rámci spontánních řečníků, takže to si poznamenáme. A prvním, jak za radu, jako první za radu vystoupí pan ministr Marek Savicky. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, chtěl bych vám poděkovat za to, že jste zařadili tento bod na dnešní pořád jednání. Je to skutečně zásadní aspekt evropské solidarity. A souvisí to také s naší odpovědností v Evropě za chudé obyvatele, za slabší členy naší společnosti, za ty, kdo jsou často ze společnosti vyloučeni proti své vlastní vůli. A jsem vděčný za to, že vám mohu vysvětlit, jakého pokroku jsme dosáhli v této velice důležité věci. Cením si toho, že v roce 2010 většina v Evropském parlamentu schválila zprávu pana Sikierského a v červenci 2011 Parlament vyzval k urychlenému řešení tohoto problému. aby bylo možné v tomto programu v nadcházejících letech pokračovat. Tento program je důležitý pro naše občany. Zhruba 18 milionů lidí dostává potraviny zdarma. A nejsi to jen nezaměstnaní, jsou to i lidé bezdomova, migranti, starší osoby. Lidé, kteří z nějakého důvodu zápasí s osudem. Týká se to také rodičů, samoživitelů a podobně. V Evropské unii hrozí chudoba 20 milionům dětí. Já vím, že tisíce charitativních organizací se snaží těmto lidem pomáhat. Statisíce dobrovolníků rozdávají potraviny. Často jsou to lidé mladí, kteří se učí pomáhat ostatním. Za 20 let tento program pomáhal, pomohl naplnit cíle společné zemědělské politiky, ale pomáhal také upevnit občanskou společnost a napomáhal sociálnímu vývoji v Evropské unii. Program pomáhá Evropské unii naplnit cíle v rámci strategie Evropa 2020. Milionu občanů a charitativních organizací čekají na zelenou ze Štrasburku a z Bruselu. A jsem si jistý, že řada z nich naslouchá této rozpravě. Program umožňuje rozdávat intervenční zásoby prostřednictvím uznaných organizací, které nabízejí pomoc těm nejpotřebnějším v Evropské unii. posledních letech se hodně změnila společná zemědělská politika. Intervenční nákupy už nepatří do metod kontroly nad trhem a v případě některých produktů jsou velmi omezené. A hodně potravin bylo nutné nakupovat na trhu, za účelem naplnění tohoto programu. A hrozí, že v roce 2013 budou ještě omezenější zásoby, které budou k dispozici. Bude jich ještě méně než v příštím roce. A v této chvíli bych chtěl říct, že předsednictví Berádu dosáhlo kompromisu, který umožní tomuto programu nadále v plné míře pokračovat. V radě většina členských států program podporuje ale je tam také blokující menšina. Země, které jsou proti programu, využívají nejrůznější argumenty. Většina z nich říká, že program představuje program sociální politiky a sociální politiku by měly řídit členské státy. Říkají, že Evropská unie by neměla podporovat slabší členy společnosti z rozpočtu Evropské unie. To mi připadá těžko stravitelné. Já nechci kritizovat tyto členské státy, protože to není úkolem předsednictví, to předsednictví nepřísluší. Ale slovo solidarita znamená pomáhat těm, kdo pomoc potřebují nejvíc. Nesmíme zapomínat, že účast v tomto programu je dobrovolná. A jak uváděla komise, nejsou tady žádné právní ani rozpočtové překážky v tom, abychom v programu pokračovali. Máme 500 milionů eur na rok, ty jsou vyčleněny v rozpočtu Evropské unie. A program každého evropského občana stojí pouhé euro za rok. Komisař Čološ mnohokrát říkal, že rozhodnutí Evropského soudního dvora z 13. dubna 2010 nepředstavuje překážka k přijet, proti přijetí politického rozhodnutí. O pět měsíců později komise předložila upravený právní text. Pokud bude tento text přijat, vyřeší se problém nákupu potravy na trhu. A to znamená, že míč je teď na straně parlamentu a rady. Nejsou žádné právní důvody, za které se můžeme schovávat, pokud stojíme proti tomuto programu. Musíme být upřímní. Je to teď otázka, která, kterou musí rozhodnout tyto členské státy. Tyto státy nesou odpovědnost za tento program. Když tento program zrušíme, nebude to znamenat, že zrušíme chudobu. Budeme se chovat jako nemocný člověk, který rozbije teploměr protože problém, který existuje, popírá. V rámci víceletého finančního rámce komise navrhla, že by se financování programu potraviny zdarma přesunuli z, eh, z jedničky do dvojky. Ten program zapadá do strategie Evropa 2020. Komise předloží nový legislativní návrh, pro období po roce 2013. A já doufám, že tento nový program podpoří všechny členské státy. Přirozeně program samotný nevyřeší otázku chudoby, ale může přispět ke zmírnění chudoby. I v nejbohatších členských státech Evropské unie jsou potřební lidé, kteří mají v životě problémy. Chudoba postihuje nejenom městské obyvatelstvo. Zejména v malých městech nebo v málo obydlených venkovských oblastech jsou právě ti nejpotřebnější. A jak ekonomika upadá a roste nezaměstnanost, je stále větší počet osob, které nemají dostatečné prostředky na živobytí a někdo by měl pomoct. Evropská unie by měla pomoct. A proto byl tento bod zařazen na zářijovou, na pořád, na program zářijové rady pro zemědělství. Za polského předsednictví proběhla veřejná debata a všichni občané měli přístup k debatě přes internet. V radě je bohužel už tři eh, roky tato událost zablokovaná. Jsme ve slepé uličce. Z nějakého důvodu řada politiků přestává mít cit pro základní solidaritu. Otázka potravin zdarma pro ty nejchudší se zřejmě bude projednávat také v říjnu na Radě ministrů pro sociální věci. Chtěl bych vás ujistit, vážení poslanci, že předsednictví dělá všechno, co je v jeho silách, aby našlo řešení v rámci existujících bilaterálních kontaktů se členskými státy které mají námitky vůči tomuto návrhu. K těmto kontaktům dochází mezi ministry zemědělství a mezi premiéry. Já vím, že některé delegace se domnívají, že tuto otázku by měla řešit Evropská rada 17. a 18. října. A v blízké době v tomto smyslu obdrží dopis předsedá Van Rompuy. Vážení poslanci, předsednictví si je velice dobře vědomo podpory v tomto parlamentu, podpory pro návrh komise. Tyto návrhy podporuje i řada členských států a já mohu tento parlament ujistit o tom, že se nezastavíme před ničím, abychom dospěli k pozitivnímu závěru v Radě. Posledních pět předsednictví neprolomilo situaci, ale já se stejně domnívám, že pod mým vedením se nám to může podařit. Chtěl bych poděkovat tomuto parlamentu a poslancům tohoto parlamentu za podporu tohoto programu, ale obracím se na vás i s prozbou o pomoc. Využijte svůj vliv ve vašich vládách a v národních parlamentech vliv na ty, kdo z nějakého důvodu jsou proti tomuto programu. Tady počítám s vaší pomocí. Program ukazuje, že Evropská unie má pocit odpovědnosti za nejpotřebnější občany v naší společnosti. Podporuje myšlenku solidarity. Miliony občanů Evropské unie jsou si vědomi toho, že v těžkých dobách na ně Evropská unie nezapomene, mohou počítat s pomocí ze Štrasburku a z Bruselu. Já si nedokážu představit, že by teď tento program měl přestat. Bylo by to dobré nejenom pro image Evropské unie a institucí Evropské unie, ale já myslím, že by to byla ztráta pro nás, pro všechny. Děkuji, pane Savicky. A nyní za Evropskou komisi dávám slovo panu Čološovi. Děkuji. Pane předsedo, dámy a pánové, jde o velmi aktuální a důležité téma, tedy program potravinové pomoci těm nejchudším, o kterém dnes jednáme. Všichni víme, že po závažné ekonomické krizi počet občanů, kteří využívají tento program, se dramaticky zvýšil a Fronty před sídly charitativních organizací o tom výmluvně svědčí. Po dobu 25 let máme program, který podporuje tyto organizace. 440 tisíc tun potravin jsou ročně předány, což představuje přes polovinu toho, co potravinové banky poskytují nejchudším. 18 milionů osob očekává naše rozhodnutí, 18 milionů příjemců průměru je ročně tohoto programu. Ten program funguje řádně a někteří si přejí, aby zanikl právě dnes, kdy tento program potřebujeme více než kdy jindy. Chci hovořit jasně. Právní a finanční aspekty, aby program mohl pokračovat, mohou být vyřešeny na období 2012 a 2013, ale schází politická vůle na některých místech. A tady chci hovořit jasně. Nemůžeme se schovávat za rozhodnutí Evropského soudního dvora. Tento rozsudek nespochybňuje existenci těchto programů, ale právní základ, který má být aktualizován. A je právě na politických institucích, aby změnili právní základ. A z tohoto hlediska Evropská komise se jasně rozhodla, protože pro období po roce 2013 již navrhla v rámci svých eh, návrhů u víceletého finančního rámce zařadit tento program do politiky hospodářské a sociální soudržnosti s rozpočtem 2,5 miliardy euro na, roz, na období 2014-2020. A to právě proto, abychom zajistili trvalost programu. Pro léta 2012 a 2013, o kterých se není jedná a kde je situace naléhavá. Návrh komise, o kterém jedná Rada od roku 2008 a kterou jsem změnil v roce 2010, abych vzal v úvahu vaše připomínky, by nám umožnilo svázat současné nařízení, které omezuje nákup na intervenční produkty a rok 2014, kde už budeme mít nový právní základ. Již jsem upozornil radu, jak pan předseda Savický uvedl, že pokud by takové rozhodnutí ze strany rady nepřišlo, plán pro rok 2012 by představoval pouze jednu čtvrtinu částky oproti minulým letům a na rok 2013 bychom neměli vůbec nic, protože je málo pravděpodobné, že by došlo k intervencím na trhu, abychom měli veřejné zásoby a tudíž na základě současné zá, právní základny hrozí, že by nebylo možné alokovat ani jedno jediné euro, i když ten rozpočet na to existuje. Přál bych si nyní vám poděkovat za vaši trvalou podporu u této věci a zejména za nedávné usnesení z července letošního roku, které zdůrazňuje nutnost dohody která by umožnila pokračování tohoto programu. A jsem se také vědom, že velká většina z vás vyjadřila přání, aby program byl i nadále bez zbytku financován z rozpočtu společenství. A vyjádřil jsem i pružnost, abychom vytvořili podmínky, aby všechny dotčené členské státy se toho mohly zúčastnit. A vyjádřil jsem to i na radě. Jsem připraven prokázat flexibilitu, pokud rada nalezne většinu, aby rozhodla. Beru na vědomí rozpravu na radě 20. září a komise právě zkoumá jednotlivé alternativy, abychom situaci odblokovali a abychom případně nabídli společnou většinu pro zemědělskou politiku a sociální politiku, aby pro leta 2012 a 2013 abychom měli tento společný právní základ a věřím, že se podaří odblokovat eh, politickou situaci na radě. Spolehám na vaši aktivní podporu a věřím, že dohoda bude rychle možná, protože je to další příležitost ukázat, že Evropa to není pouze Brusel nebo Štrasburg, ale Evropa je skutečně na místě, kde je potřeba v terénu. A tam skutečně můžeme prokázat, že každodenně konkretizujeme tyto ideály a věřím, že vy budete stát bok po boku těchto zásad a ideálů a veškerých konkrétních projevů, které v terénu ukazují občanům naši solidaritu. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. A nyní vyslechneme zástupce politických skupin. Nejdříve pan Šikersky za EPP. Pane předsedající, Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové. Tato krize již nějakou dobu trvá. Životy lidí jsou stále obtížnější. Buď nemají vůbec žádné zaměstnání, anebo se jim snižuje plat, mají horší dostupnost potravin a chudoba se postupně šíří. Musí si kupovat léky a nemohou si dovolit kupovat potraviny. Z e, potravin zdarma má prospěch mnoho lidí. Jedná se o nějakých 80 milionů lidí, kteří žijí pod nebo na úrovni chudoby. My jim nemůžeme říci, že Evropská unie omezuje finanční prostředky dostupné pro program potraviny zdarma. Protože probíhá tak malá míra intervenčních nákupů, stojíme před rozhodnutím, co uděláme pro to, abychom zajistili potraviny pro lidi v nouzi. Zde na půdě parlamentu jsme o tomto tématu diskutovali a e, téměř všichni jsme byli pro zachování programu potraviny zdarma jako takového a to na úrovni, na které se momentálně nachází. E, já si jenom říkám, e, proč hlas parlamentářů, kteří jsou voleni, svobodně voleni občany, je ignorován. Instituce Evropské unie často volají po solidaritě, rovnosti a rovnosti příležitosti a mně se zdá, že tady je takový protimluv, protože boj proti chudobě je jednou ze součástí eh, cílů strategie EU 2020. Já si velice vážím toho, že pan předseda Barroso z komise zmiňuje důležitost programu potraviny zdarma Eh, a zmínili i ve svém projevu v tomto parlamentu. Já bych rád řekl zemím, které blokují tento program, že je na čase, aby změnili názor. V rámci období 2014 až 2020 máme 350 eh, milionů euro ročně stanovených pro tento program který doposud měl k dispozici 500 milionů, což znamená 33% snížení dostupných finančních prostředků. Což znamená, že pro příští programové období potřebujeme dostat tuto částku na 3,5 miliard ročně. Vy jste docela hodně překročil čas. Další pan Kapulas za socialisty a demokraty. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři, vážení páni ministři, kolegové. dnešní dopolední, odpolední debatu jsme v podstatě ani neměli potřebovat. Já si myslím, že selský rozum a zásada solidarity měly vést k tomu, že jsme mohli tento problém vyřešit ještě před dnešním odpolednem. Evropa je prostor svobody, spravedlnosti a prosperity. Ale stejně máme přes 40 milionů osob, kterým hrozí potravinová chudoba. To znamená, že nemají přístup k řádnému jídlu každý den. v roce 2010 obdrželo 80 milionů osob 440 tisíc tun potravin. Situace se v budoucnu bude dál zhoršovat. Hospodářská krize vedla ke zvýšení nezaměstnanosti a to v době, kdy se krátí rozpočty na sociální politiky. Takže je nepochopitelné a neopodstatnitelné, aby několik zemí vytvořilo blokující menšinu, která neumožní stojnou úroveň finančních prostředků v roce 2012. Já rozhodně vítám návrh komise, která se snaží najít to správné právní řešení, aby se vyřešil problém, na který poukázal rozsudek soudního dvora. Ale zdá se, že rada naprosto přehlíží problémy ostatních a podkopává základní hodnoty Evropské unie. Já odsuzuji stanovisko Rady pro zemědělství a vyzývám hlavy vládu a stát a polské předsednictví, aby tento problém jednou proždy vyřešili. Aby udělali něco, co napraví poškozenou pověst solidarity v Evropě. Děkuji. A nyní za liberály dávám slovo panu Georgeovi Lyonovi. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, pane ministře. Jsme teď ve velice obtížné situaci, pokud je o tento program. Dle mého názoru, a chci, aby v tom bylo úplně jasno, tento program patří do sociální politiky a ne do evropské zemědělské politiky. A myslím, že bychom měli zajít ještě dál a měla by to být otázka národní odpovědnosti. A proto podpoříme návrh komise, v rámci víceletého plánu od roku 2014, který se snaží o dlouhodobější řešení v rámci přesunu z okruhu 1 do okruhu 2. A situace, které čelíme dnes a která se týká dalších dvou let trvání tohoto programu, je naprosto nepřijatelná. Urychleně musíme najít řešení. Riziko je jednoznačné. Peníze, které jsou k dispozici v charitativních státech, ve 20 členských stát, státech, poklesnou z 500 na 115 milionů eur, pokud rada nenajde řešení. A to znamená, že budeme mít mnohem víc lidí, kterým by takovýto program normálně pomáhal. Nesmíme to dopustit v Evropě 21. století. Zvlášť v době krize musíme požádat radu, aby se zhostila své odpovědnosti. Bez ohledu na to, jestli si myslíte, že program by měl být národní anebo jestli by měl být přesunut do oblasti sociální politiky, máme povinnost pokusit se ten problém vyřešit pro další dva roky. Najít nějaké přechodné řešení. A rada společně s komisí a parlamentem by měla výjít z této krátkodobé slepé uličky. Musíme najít řádný odsouhlasený základ pro budoucnost tohoto programu a je nepřijatelné, aby chudí byli rukojmími v tomto sporu, rukojmími této neschopnosti v radě najít společný postoj. Je čas, aby národní vlády začaly brát svou odpovědnost vážně a spolupracovali s komisí a s tímto parlamentem, aby se našlo rychle nějaké řešení, které zajistí, že ti, kdo tento program potřebují v letech 2012 a 2013, budou mít zajištěnu pomoc. Děkuji. A nyní za eh, konzervativce a reformátory na minutu a půl má do slovo kolega James Nicholson. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane komisaři, vážený pane ministře, eh, jako můj předřečník eh, souhlasím s tím, že situace je opravdu složitá v oblasti tohoto tématu. Uznávám, že toto se týká 18 milionů lidí. Přesto byla odvedena v celé Evropě úžasná práce eh, a dovedlo nás to až k momentu, kdy eh, hovoříme o omezení finančních prostředků. Pan ministr jasně řekl, že prostředky k dispozici v roce 2013 budou omezenější než v roce 2012. Tato je zkrátka realita, protože všichni víme, že zajištění potravin už není na takové úrovni jako v minulosti. A to je pro nás obrovská výzva. Jako předřečník bych rád řekl, že mám pochybnosti o tom, zda se má jednat o rozpočet zemědělské nebo sociální politiky. Musíme e, však vybrat velice obezřetně a dobře, nesmíme něco mlžit pouze proto, že s tím nesouhlasíme. Takže který ten fond to zaplatí? Já si myslím, že to je ten základní, to je ta základní otázka, kterou se musíme zabývat. A chtěl bych pana komisaře se e, požádat o odpověď na otázku, zda je tento fond efektivní. Zda pracuje efektivně. Eh, neustále se mluví o potravinách, které přicházejí v vniveč eh, v Evropě. A já se chci zeptat, jestli postupujeme opravdu správně, nebo jestli musíme postupovat jinak, chceme-li dospět řešení. Uznávám, že existuje obrovské riziko chudoby v Evropské unii. Z celého srdce to uznávám a chci s tím něco udělat. Ale ta otázka trvá. A já jednoznačně doufám, že můžeme najít nějaké stanovisko, já bych rád, aby k němu rada co nejdříve dospěla, protože si myslím, že tuto věc nelze pouze přehlížet a upřímně si nejsem jist, zda ten problém řešíme správným způsobem. Děkujeme vám, Jamesy. Teď za zelené dvě a půl minuty paní Karima Deli. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, pane ministře. Počet chudých a nezaměstnaných neustále roste v Evropské unii. Přes 43 milionů Evropanů je ohroženo potravinovou chudobou. Situace je vážná. Šest členských států chce ukončit program potravné pomoci bez náhradního řešení. Německo, Švédsko, Dánsko, Spojené království, Nizozemsko a Česká republika. Zajisté existuje rozhodnutí soudního dvora, musíme je respektovat. Avšak, pane komisaři, parlament vás vyzval minulého července z naší iniciativy, abyste předložil velmi vhodné návrhy, abychom ten program za- zachránili. Zelení jsou připraveni s vámi spolupracovat na dlouhodobém řešení, ale vzhledem k tomu, že miliony osob jsou závislé na tom programu, není možné snížit o tři čtvrtiny tento program. Pokud se nic nestane, přes 300 milionů euro bude scházet potravinovým bankám a nic neříká, že členské státy budou schopny navázat na tento nedostatek. Je to tedy reálný projev solidarity mezi národy neponechme většinu vlád, které jsou neodpovědné, zbavit miliony Evropanů potravené pomoci, protože je to otázka přežití. Boj proti chudobě a proti podvýživě vyžaduje reformu SZP. Musíme změnit náš způsob vyrábět potraviny, abychom přiblížili tuto výrobu k obyvatelstvu, zejména k těm nejchudším, kteří mají právo na vyrovnanou byt potravu. Stále více Evropanů bude tuto pomoc potřebovat. Rada se musí vrátit k rozumu a nechat ty, kteří jsou potřební, mít přístup k této pomoci. Obracím se na, budou, na dánskou vládu, která bude mít v budoucnu odpovědnost za tyto otázky v Evropě od ledna. Vraťte se k rozumu. Je třeba hladových bouří v Evropě, abychom si uvědomili, jak naléhavá je potřeba změnit způsob uvažování. Když máme zachraňovat banky, tak rada nalézá řešení, ale když jde, když jde o potravinové banky, tak už nikdo není na místě. Parlament promluvil důrazně, lidé jsou důležitější než finance a je na čase to znovu připomenout. Budeme velmi obezřetní a budeme to neustále opakovat velmi konstruktivně. Děkuji, paní kolegyně, za jednotnou levici. Slovo má na minutu paní Gabi Zimmer. Notleidende bedürfen nicht des Ti, kteří trpí, nepotřebují e, nějaké vyjádření lítosti, potřebují pomoc svých spoluobčanům. Neustále se hovoří o právech na potravinou bezpečnost pro lidi v rozvojových zemích a nyní se pro, pouze musíme zaměřit na to, že některé vlády, Německo, Nizozemsko, Velká Británie, Česká republika a další, chtějí toto stejné právo omezovat u nás v Evropě a chtějí omezovat eh, program eh, potraviny zdarma. 43 milionů lidí v Evropské unii jsou zasaženi nedostatkem potravin, což znamená, že nemají každý den přístup k plnohodnotnému jídlu Eh, cílu. 19 milionů eh, osob se obrátilo nebo je navázáno na program eh, potraviny zdarma. V rámci boje proti, roku boje proti chudobě jsme zjistili, že nám hrozí nové riziko. Zatím se pouze hýbe se statistikou a nikdo nechce sebrat dost odvahy a postavit se proti nebezpečí nedostatku potravin pro všechny osoby v Evropské unii. Je na čase, aby to někdo udělal. E, děkujeme mnohokrát paní kolegyně. Nyní za nezařazené poslance má e, slovo Dimitar Stojanov. 1,5 minuty. Děkuji, pane předsedo. První ponaučení, které jsem se naučil na univerzitě, že žádné potraviny jsou zadarmo. Nic takového neexistuje. 2,5 milionu bulharských důchodců žije v Bulharsku a jejich důchod představuje 150 euro. Po vydání na léky a služby nemají na jídlo. Pan Savický nám řekl, že musíme zaplatit jedno euro na financování tohoto programu ale bulharští důchodci už zaplatili 2,5 milionu euro na tento program. Kromě toho, takový program není organizován v Bulharsku. Myslím, že tento program musí pokračovat a vyzývám pana komisaře a Evropskou komisi, aby tento program byl přístupný všem občanům Evropské unie ve všech členských státech. Děkuji paní Cimr, že vyzvala země blokační menšiny. A žádám pana Savického, aby nám řekl, kdo jsou tyto členské státy, abychom všichni občané, kteří jsou zde mezi námi, aby ti, co nám dnes naslouchají, věděli, kdo jsou ti, kteří blokují distribuci potřebné pomoci. Děkuji, pane kolego. Vyčerpali jsme seznam řečníků za politické skupiny a nyní řečníci, kteří hovoří osobně, pan Albert Des. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, vážený pane komisaři, pane ministře, vážení kolegové a kolegyně. Vy, pane komisaři, vy, pane ministře a mnoho členských států se eh, vyslovili pro pokračování programu potraviny zdarma. Eh, nicméně k tomu je nutné i politické rozhodnutí. Zodpovědnost za toto důležité téma leží ze všeho nejdříve u členských států. Je nepřijatelné, aby lidé v Evropě měli nedostatek potravin. Je to sociální odpovědnost členských států, aby potraviny zajistili. V Německu máme zákony, které zajišťují dostatek potravin, eh, které musí zajistit dostatek potravin pro všechny občany Spolkové republiky. Eh, struktura pomoci se v rámci stávajícího programu mění, stanovují se hranice a lze říci, že ten program ve formě, jak je teď, eh, neodpovídá právnímu základu smluv. Já vím, že je potřeba najít odpovědi, aby se zajistila pomoc pro miliony potřebných osob. Ale chtěl bych také ještě jednou zmínit, že se jedná o sociální zodpovědnost, která leží u členských států. Možná by se nad tím měli zamyslet, zda by například nebylo lepší ehm, místo evropského programu zavést program na úrovni členských států, které by byly spolufinancovány pomocí sociálních fondů z Bruselu tak, aby se zajistila potravinová pomoc ve všech členských státech. Tím by eh, lépe, by, by, tím by byla lépe zajištěna evropská solidarita a Eh, tyto programy by mohly být dostatečně podporovány. Eh, naše frakce se zasadí o to, aby se takovéto programy vypracovaly. Já jsem jednou byl eh, v Brazílii na misi z naší skupiny a dostali jsme se do situace, kdy nás místní občané prosili o zbytky z našich talířů. Pro mě to byl obrovský šok, protože v Evropě jsem to nikdy nezažil a představoval jsem si, že se to nikdy stát nemůže. Děkujeme, pane Desi. Eh, minutu a půl, Paulo de Castro, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane Savinsky, pane komisaři Čološi, program distribuce potravin pro občany, kteří žijí v chudobě, je velice důležitý nástroj, zejména pro ty nejslabší články v naší společnosti. Tento program se osvědčil. Byl úspěšný v rámci společné zemědělské politiky. Zhruba 18 milionů chudých osob a jejich rodiny dostávají 440 tisíc tun potravin. Mezi těmito lidmi je hodně dětí. A tato čísla budou narůstat, protože přístup k potravinám je základní právo. Víme, jaké byly problémy na Radě ministrů zemědělství. Samozřejmě souhlasíme s tím, co vedl Evropský soudní dvůr a musíme najít řešení, které bude odpovídat tomuto rozhodnutí, ale nemůžeme ten program přerušit. V Evropě se teď jedná o 500 milionech pro program potraviny zdarma. Ve Spojených státech amerických mají potravinový program, který má hodnotu 20 miliard dolarů. Upřímně řečeno, opravdu je třeba, abychom se této věci věnovali. A já chci poděkovat polskému předsednictví, ministru Savinskému a chci poděkovat i panu komisaři Čološovi za to, že se té věci věnují. Musíme najít řešení. Děkuji. Děkuji, Paulo. A na ní dávám slovo panu Liemu Eilvodovi na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Teď 43 milionů osob v Evropě je ohroženo potravinovou chudobou. Nemohou si dovolit například maso nebo kuře nebo rybu každý druhý den. Ta blokující menšina je nepřijatelná. Opozice vychází z byrokracie, je to semantika a znamená to, že lidé, kteří mají hlad, se nemohou spolehnout na program. Jedním z cílů strategie Evropa 2020 je omezení chudoby a sociálního vyloučení v Evropské unii. Tento program představuje skutečný způsob, jak řešit chudobu a má okamžité bezprostřední výsledky, ale neřeší eh, základní příčiny chudoby. Jenom změňuje situaci těch lidí, kteří se neuživí nebo neuživí svou rodinu. Někdy si musíme stanovit malé cíle a nemůžeme se dívat jenom na ten větší ideologický obrázek. Řada programů EU řeší chudobu a sociální začlenění, mají velice dobré záměry, jsou dobře napsané, ale zůstávají na papíře. Tento program přímo pomáhá organizacím, které teď dávají eh, jídlo 30 milionům osobám, které trpí hladem v členských státech. A toho distribučního řetězce se účastní celá řada organizací. Plyne z toho přímý prospěch těm, kdo to opravdu potřebují. Není to jenom nějaký vysněný cíl. Potřebujeme trošku selského rozumu a trošku porozumění na straně vůdčích představitelů Evropské unie. A já vítám příspěvek komisaře i předsedy rady v této rozpravě. Teď nesmíme politikařit. Je to opravdu důležitý program. Děkuji a nyní na minutu dostává slovo paní Elda Figueiredo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. V celé řadě případů jsme již zdůrazňovali důležitost eh, programu potraviny zdarma pro potřebné, pro těch potřebných 18 milionů lidí už od roku 2009. Celkem 43 milionů lidí v, Evropské, v Evropě žije v extrémní chudobě a, a trpí rizikem nedostatku potravin. Zahrnuje to mimo jiné 20 milionů dětí. Někteří z nich e, musí hledat potraviny v popelnicích, protože doma je nemají. Tento program zkrátka nemůžeme krátit z nějakých 500 na 113 milionů euro pro období 2012-2013. Chudoba potřebuje jiné další prostředky, které, eh, které s ní budou bojovat. Nestačí být pouze úsporní. Musíme bojovat s chudobou a sociálním vylučováním. Nesmíme zapomínat rezoluci Evropského parlamentu z 4. července. V ní je zahrnuta dohoda o minimálních platech, což je 60 průměrného platu pro daný členský stát. A je teď na komisi, aby připravila návrh v této věci. Děkujeme vám. Nyní dvě minuty pro pana Herberta Dorfmana. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Vážený pane komisaři, pane ministře, kolegové a kolegyně. Eh, já si myslím, že není pochyb o tom, eh, že je v našem obecném zájmu podporovat lidi, kteří žijí v chudobě. Naše, náš úkol je, aby o něch 15 milionů našich občanů měli minimálně co jíst. Tento program znamená i sympatie. Žijeme v době, kdy musíme mít sympatii pro ostatní. Zde na půdě parlamentu se nedávno odsouhlasovala strategie 2020, a jedním z jejich cílů je boj s chudobou. Je to cíl eh, do roku 2020. A pokud eh, budeme tento program seškrtávat, tak opravdu nejsme vůbec důslední. Eh, faktem je, že potraviny jednoznačně nezlevní, spíše do budoucna zdraží. Na druhou stranu musíme zohlednit i to, že tento program je aktivní program boje s chudobou. A je to program, který je odsouhlasen členskými státy a je součástí celkové sociální strategie. Bylo také už zmíněno, že tento program je nástrojem v některých zemích světa, nástrojem zemědělské politiky, například ve Spojených státech. A já si myslím, že eh, se můžeme ze Spojených států například eh, poučit o tom, jak velké procento celkových finančních prostředků na tento program dávají k dispozici. Já si myslím, že bude nutné krátkodobě, eh, což znamená ještě v rámci doběhu, doběhu tohoto finančního rámce, tento program znovu otevřít a zajistit, že bude eh, podporován i do budoucna. Musíme zhodnotit i rozsudek soudního dvora, a přehodnotit, jakým způsobem tohoto cíle můžeme lépe dosahovat například pomocí jiných nástrojů. Eh, omlouvám se, pane Dorfmane, já jsem myslel, že jste měl pouze minutu 30, nicméně eh, teď má slovo paní Grelie. Evropská rada ministrů zemědělství neuspěla ve své snaze zabránit tomuto stavu a všichni konstatujeme v terénu, že zablokování této žádosti menšinou členských států vyvolává nepochopení a zoufalství ve veřejnosti, charitativní organizace, dobrovolníci a také ze strany příjemců. Tato situace spochybně image Evropské unie. Občané vidí, že podle projevu pana Barosa Evropa dělá mnoho pro finanční trhy, ale méně se mobilizuje pro ty části obyvatelstva, které jsou nejhůře zasaženy krizí. A to vyvolává nedůvěru vůči evropským institucím, což může být sociálně a demokraticky výbušné. Naše schromáždění se podařilo, se postavilo čem ke své odpovědnosti. A je třeba, aby státy, jako je Francie, kdy státy, jako je Francie, která roní krokodýlí slzy, by se měla skutečně zasadit o to, aby ten, tato věc byla uzavřena. Tato věc neměla nikdy z důvodu solidarity k příjemcům otevřít. Děkuji. A nyní paní Destarnes má jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Vidíme, že díky krizi eura a díky programu potravné pomoci pro nejchudší. Vrací se nám národní egoismus. Členské státy se obrací sami do sebe a zásada solidarity, která inspirovala vznik Evropy, je na tom velmi špatně. To není přijatelné, tím méně, že to zasahuje ty nejchudší, ty, kteří čelí největším potížím, ty, kteří životně potřebují získat potravinovou pomoc od charitativních organizací. Dnes jich je více než 13 milionů v Evropě a Evropa nesmí je nechat stranou. Pane komisaři, vy jste to vyjádřil velmi správně ve všem, co jste řekl a napsal. Evropská unie tady nesmí selhat. Členské státy musí ukončit tento nepřijatelný stav, kdy je situace zablokována. Tady jde zásadně o důstojnost těch nejchudších, zejména ve chvíli, kdy krize dopadá na náš kontinent, ale také jde o důstojnost našich evropských institucí a v tomto boji, a to říkám komisi i předsednictví rady, vím, že stojíme po vašem boku. Jsme zde všichni schromážděni a zapojení do tohoto boje. Děkuji vám. Děkuji, paní Destarnes. Na jednu minutu pan kolega Patrik Jarik. Děkuji, pane předsedo kromě krásných projevů, které tu slyšíme, je tu dvojí nevděčný úkol. Za prvé, můžeme se spokojit pouze s věčným zjištěním, že narůstá chudoba jakožto přirozeného jevu. Já si spíše myslím, že to znamení neúspěchu úsporných opatření v Evropě a také nadcházející potravinová katastrofa, protože zrušíme potravinovou pomoc těm chudým přičemž bychom měli tu pomoc eh, navýšit. O čem tady hovoříme? Méně než 500 milionů euro, abychom umožnili 18 milionům osob, aby jedli alespoň jednou za dva dny. Přičemž vznikl plán 440 miliard euro, aby se banky cítily v bezpečí. Samozřejmě je tu méně zásahů v oblasti zemědělství, ale existují dotace vývozu, takže existují prostředky. A kromě toho můžeme také otevřít novou kapitolu sociální soudržnosti pro pomoc nejchudším, ale to není možné snížením sociálních fondů a fondů soudržnosti. Děkuji. Děkuji, Patriku. Na dvě minuty nyní kolega Michel Dota. Pane předsedo, pane předsedo rady, pane komisaři, již tři roky Rozprava okolo plánu pomoci těm nejchudším je zoufale zablokován na radě a tato situace není přijatelná. Je tím méně přijatelná, že rozsudek smrti nad tímto programem byl vyhlášen. Zažíváme bezprecedentní násilí krize a řada spolupčanů se dostává do obtížné situace. Některé symboly budují Evropu a jiní ji ohrožují velmi nebezpečným způsobem. A dbejme toho, abychom neničili to, co jsme včera budovali. Zejména ve chvíli, kdy obtíže, které zažíváme, narušují vazby, které spojí naše státy a národy eh, tlačí k nacionalismu. Obrácení se do sebe jako přirozený reflex neodpovídá mé koncepci Evropy a není to ani projev eh, křesťanských demokratů, ke kterým náležím. Evropa si zaslouží něco lepšího. Evropa, která by se nezužila pouze na ekonomickou dohodu. Evropa zosobně hodnoty, které bychom měli ctít. Člověk je jádrem politického zájmu a je naléhavé, abychom překonali sterilní právní debaty a rozhodli politicky spravedlivým a odpovědným způsobem přidružení k sociálnímu fondu, který by byl zvlášť vytvořen v rámci společné zemědělské politiky. Tady už o to nejde. Rozhodnutí soudního dvora vytváří naléhavou situaci, která postihne brzy 18 milionů občanů, kteří dostají potravinovou pomoc. A skutečnou otázkou je zjistit, jaká je naše společná koncepce Evropy a její budoucnosti. A mé přesvědčení je, že budoucnost nepůjde převodem na národní úroveň, ať už částečnou nebo úplnou potravené pomoci, ať už by to bylo symbolické. Nepleťme se, pouze společně se nám podaří překonat obrovské výzvy, které stojí před námi. Pouze společně se nám podaří prokázat solidaritu a náš kontinent bude schopný zajistit budoucnost prosperity pro spolupčany. Pane komisaři, navrhl jste opatření velmi odvážná, Vyčerpal jste svou řečnickou dobu. Pane Donatá, vyčerpal jste řečnickou dobu, říká pan předseda. Na jednu minutu pan Mark Tarabela. Pane předsedo, pane komisaři, pane předsedo rady, toto není rozprava, toto jsou monology, které jdou všichni stejným směrem, protože všichni sdílíme stejný názor s rozpory, co se týče modalit. Ale musíme zopakovat, že za to nemůže Evropa, ale těch šest vlád zemí, které byly citovány, je třeba Německo, Spojené království, Nizozemsko, Česká republika, Dánsko a Švédsko. Země, které nepatří k nejchudším v Evropské unii, ale které jsou nejegoističtější. A je třeba za každou cenu dát na srozumění těmto zemím, že musí být odpovědní a musí být odpovědní a vinni a jsou spolu odpovědní za to, že neposkytují pom- pomoc ohrožené osobě. A tento program měl být zachován tím spíše v období krize pro 18 evropských občanů, kteří jsou na tom nejhůře. Za tři měsíce bude zima a musíme nalézt řešení pro léta 2012-2013, alespoň přechodně. A mus, z, z rozpočtu zemědělství to dát do rozpočtu pro sociální soudržnost. Evropa se nemůže vyhnout této sociální části své existence. Děkuji na jednu minutu paní Grisbeck. Ano, v mé vesnici se říkalo, ruce mi padají únavou. A když vidím pana komisaře, polské předsednictví a všechny kolegy, ať už přichází z kterékoliv strany politického spektra. Jsou všichni z jednoho názoru. Je to nedůstojné a skandální, tato rozprava o evropské pomoci nejchudším. To rozhodnutí je naprosto skandální a nedůstojné. Toto pochybnění je neodpovědné ze strany šesti států, které blokují. A je to hlavně politický signál, který může být osudný tomu, co tady chceme budovat. Takže slavnostně vyzývám podobně jako Mark naše kolegy, kteří dnes jsou všichni zajedno, naše německé, britské, švédské, dánské, nizozemské a české kolegy, aby požádali své státy, vyvinuli tlak, aby přestal tento nedůstojný postoj Evropské unie, který by mohl být osudný. Děkuji. A nyní na dvě minuty eh, paní Hrans Garcia. No, krát děkuji, pane předsedo. Dnes dopoledne předseda komise pan Paroso zmínil i tuto věc ve svém projevu o stavu Unie a to jasně ukazuje, že komise této věci přikládá velký význam. On mluvil o solidaritě. V době, kdy je stále více lidí nezaměstnaných, a stále více lidí je na Prahu chudoby. Některé vlády ukazují, že jim naprosto chybí solidarita a to jsou ty nejbohatší ekonomiky Evropy. A právě tyto státy ohrožují existenci programu, který eh, představuje 1% z rozpočtu Evropské unie, nebo 1% z rozpočtu na společnou zemědělskou politiku a přitom dává potraviny 18 milionům osob. Bylo tady řečeno, že bychom právě na tyto země měli ukázat prstem. A já doufám, a já také prosím polské předsednictví, aby tento program dál podporovalo, aby program byl schválen, protože on si to zaslouží a zaslouží si to i ti lidé, kterým ten program pomáhá. A myslím si také, že je potřeba zohlednit to, co říká parlament. Nestačí ten program mít, musíme ho také zlepšit a chce připomenout hlavám vlád a států, že my doufáme a věříme, že na příštím summitu budou tuto věc brát vážně a postarají se o to, že tato politická situace bude odblokována. Děkuji, paní Hranz. Ve vašem vystoupení, paní Hranz nastala situace, kdy tlumocníci nebyli schopni ani dýchat, ani se nemohli nadechnout. Dřív na takové věci upozorňoval předseda, ale teď máme nový systém. Když zmáčknete tlačítko, tak byste měla být schopná vidět světlo, které se rozsvítí a které znamená, že váš projev není tlumočen. Buďte si toho vědomi, já jsem to opakoval mnohokrát. Chtěl bych, abyste si to uvědomovali, protože když se vám u mikrofonu rozsvítí světlo, znamená to prostě, že tlumočníci to opravdu nestihnou. Nedá se to odtlumočit a došlo k tomu v průběhu vaší řeči, ale možná, že ten mechanismus neznáte. Ano, paní Hranz? Já se velice omlouvám, já jsem nevěděla, jak to funguje. Můžete mi ještě jednou říct, jak to funguje? Už jsme to říkali asi 25krát, protože pokaždé, když předsedám já v této sněmově, tak to zmiňuji. Protože když já dostanu oznámení od tlumočníků, je to jakési SOS, to potom předáme řečníkovi, aby zpomalil. Když já zmáčknu tlačítko, tak vy byste měla vidět signál. Paní Hranc, zapněte si mikrofon. Máte ho zapnutý? Dobře. Vidíte něco? Vidíte tam něco? Děje se tam něco? Já bych chtěla říct, chtěla bych říct těm, kdo ten systém nastavili, že když mluvíte, tak rozhodně nevidíte, jestli vám tam něco svítí nebo ne. Mně se to opravdu špatně sleduje, jestli mi to bliká nebo ne. My jsme uvažovali o tom, že zavedeme nějaký elektrický náboj, ale pak jsme si říkali, že to možná není ještě tak dobrý nápad. Nic jiného nás nenapadlo. Nezazvoní žádný zvonek, nikdo vás nepraští po hlavě, to by byla další možnost ale možná, že by mohl začít zvonit nějaký zvoneček u vás na stole. Děkuji, paní Hrans. Rád bych využil této příležitosti a řekl vám, že takto ten systém funguje. A nyní paní Pérez Garcia na minutu. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Rozhodnutí soudního dvora jasně uvádí, že tento program bychom měli zachovat i v dalším období finančních vyhlídek 2004, pro roce 2014, protože je zřejmé, že to napadá, zapadá do cílů snižování chudoby. Musíme změnit stávající nařízení, abychom si zachovali povahu tohoto programu a abychom umožnili jeho pokračování a lepší programování a plánování. Je zásadní, aby v rámci naší zemědělské politiky tento program pokračoval a potraviny se dál dostávaly k osobám, kterým hrozí sociální vyloučení. Evropský parlament musí apelovat na blokující menšinu v radě. Dnes dopoledne a dnes odpoledne jsme mnohokrát slyšeli o solidaritě, to je jedna ze základních hodnot Evropské unie. Měli bychom možná začít základním právem, právem na potraviny. Nesmíme připustit, aby zaslepenost určitých členských států způsobila, že zničíme základní mechanismus. Děkuji. A nyní paní Korin Lepáš. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, pane předsedo rady. Evropa to není jenom měnová unie nebo ekonomická unie. Naši spolupčané čekají také něco jiného, zejména v období ekonomické krize. Nikdo nepochopí, že pouze právní důvody zbavují 18 milionů osob toho, že by měli právo na potravu, což je životní nárok, které uznávají veškeré naše umluvy. A proto můžeme mít radost z vyjádření pana komisaře a žádat od každého z kolegů, aby zdůraznil u své vlády, aby rada zavěla důstojné stanovisko, jediné možné. Komunitární prostředky existují a je třeba, aby naši spoluobčané mohli skutečně za důstojných podmínek mít přístup k této pomoci. Je to otázka solidarity a důstojnosti. Děkuji. Paní Lepáš, slovo má na dvě minuty pan Nikolesku. Mulțumesc, domnule președinte. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Dovolte mi, abych přivítal to, o čem mluvil pan Baroso dnes ráno, to znamená to, že mluvil o tomto důležitém programu, který je naprosto velice zásadní, mě udělalo velikou radost, že ho explicitně zmínil. E, tento program prospívá momentálně 18 milionům Evropanů. Znamená to, že více než jeden z 30 Evropanů potřebují potravinovou pomoc. Celá Unie nyní bojuje s krizí a chudoba je všude kolem. Boj proti sociálnímu vylučování je jednou z nejdůležitějších komponent sociální politiky Evropské unie a nedostatek potravin je nejzávažnější aspekt této chudoby. Dnes ráno pan Barroso také před parlamentem hovořil o tom, že politické instituce by měly umožnit to, co je nutné. Já jsem přesvědčen, že mohou existovat řešení, která nám tuto krizi pomohou ukončit. E, teď pokud jde o výdaje v této oblasti, to se týká samozřejmě všech občanů. V podstatě každý občan eh, vygeneruje 100, eh, dohromady občané vygenerují 180 milionů tun potravin, které se vyhodí ty nejsou prospěšné nikomu. A důležité je, abychom v Evropě dostali eh, k, k dispozici dostatek potravin a aby jsme s nimi náležitě nakládali a tím pádem je potřeba tyto programy do budoucna podporovat. Děkuji mnohokrát. Dobrá, děkuji. Eh, dále paní Ulrike Rodust, prosím. Děkuji vám mnohokrát. Dámy a pánové, eh, já jako sociální demokratka považuji eh, pomoc potřebným za velice důležitou. Nejdůležitější je však generování pracovních míst, aby lidé měli možnost zaopatřit sami sebe. Podle mého názoru je program eh, potravinové pomoci pro potřeby v současné formě nesprávný, protože eh, nepomáhá lidem pomáhat sobě samým v podstatě jsou to almužny, což nikomu nepomáhá je jasné, že boj za potravinovou pomoc a její rozdělování není oblast zemědělská, ale oblast sociální politiky. Podle aktuálních právních základů je sociální politika věcí členských států. V Německu máme takový tabulový systém. V podstatě se na úřadech sbíra, soustředují potraviny, které se neužívají v supermarketech a já si myslím, že vzhledem k tomu, že se v Evropě každoročně vyhodí tisíce tun potravin, by takovéto iniciativy měly smysl na evropské úrovni, nicméně by to stále byly almužny. Potřebujeme vybudovat strukturu, která zajistí, že lidé nebudou závislí na takovýchto almužnách. Čas, prosím. Potřebujeme například dobrou práci a dobře zaplacenou práci. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Eh, samozřejmě toto je argumentace, která je platná per se. Musíme dávat k dispozici potraviny potřebných, potřebným eh, zejména tedy těm, kteří se eh, ocitli v neudr- ne- nepříznivé situaci. Eh, je nepřijatelné, aby tento program byl eh, drasticky krácen už pro rok 2012. Potřebujeme nový právní rámec, abychom mohli dát k dispozici potřebný objem potravin v rámci nového finančního rámce a eh, musíme zajistit, aby tento program pokračoval i po roce 2014. Potřebujeme Eh, dostatek eh, potravin pro všechny občany, potřebujeme dostatečné výnosy, abychom eh, nasytili trh a musíme se zasadit také o to, abychom měli k dispozici intervenční prostředky a zároveň dostatek produktu, dostatek prostoru pro manévrování na poli jednotlivých členských států aby se mohlo bojovat s nedostatkem potravin. Komise nyní hovoří o financování tohoto programu. To je otázka velice složitá eh, zejména pro určité, eh, eh, pro určité členské státy, protože by to znamenalo z jejich strany potřebu kofinancování. A pokud hovoříme o podpoře těchto potravinových programů. E, zde nejde pouze o sociální programy, ale i stabilizaci zemědělských, zemědělských trhů a zemědělských výnosů. Je to zároveň i symbolický program, který vyjadřuje naši solidaritu vůči potřebným. Dobrá, děkuji. Dále paní Beres. Pane předsedo rady, tato věc není záležitostí subsidiarity, protože sociální pomoc a boj proti chudobě je záležitostí všech v Evropské unii. Není to záležitostí subsidiární, protože jde o velkou věc. Jde o to, aby osoby v osobě velké chudoby nemuseli žebrat, ale aby dostali potravu. A žádný členský stát se nemůže odvracet od těchto cílů. Předseda Evropské komise dnes dopoledne nám sdělil, že na čase, aby finanční sektor zaplatil škody za tuto krizi. A je na čase, aby rozpočet Evropské unie i nadále pomáhal vynikající práci v terénu těch, kteří zajišťují fungování potravinových bank které pomáhají osobám ve stavu extrémní nouze, aby měli přístup k důstojnosti. Ale my nebudeme také souhlasit s organizováním solidarity chudých s chudými. Pokud tento program má být financován a měl by být financován z titulu sociální pomoci z, Evropského sociálního fondu, bude třeba to kompenzovat. Pane předsedo rady, Říkáme to jasně na základě vaší schopnosti vyřešit tento naléhavý problém už v pondělí. Budeme posuzovat bilanci vašeho předsednictví. Merci. Madame Nedelčeva is next. Děkuji dále paní Nedelčeva. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové. Žádný z nás nezůstává hluchý, že 13 lidí žije v chudobě, část měl lidí žije v chudobě a tyto problémy se mohou ještě prohloubit, protože komise nemá právní základ pro nový program, protože drastické omezení této pomoci dlouhodobě škodí. Několik dalších důležitých věcí. Tato pomoc by měla být rozdávána těm, kteří ji potřebují, abychom zamezili závislosti na této pomoci, ale můžeme to zařídit tak, že umožníme rozvoj pro tyto lidi. A za druhé, strukturální fondy jsou také důležité, ale přesto zdravá potrava od dětství a během celého života má prvořadý význam. A naší úlohou je pomáhat lidem aby nedostatek nevedl k závislosti a tato závislost podmínila jejich další vývoj. Globálně vzato Evropská unie vysílá důležité sdělení mimo Evropu spolu s FAO. Boj proti hladomoru je cílem tisíciletí. Bojeme za potravnou politiku, která zamezí závislosti. Nestrácejme ze zřetele tyto zásady, nestrácejme ze zřetele naše sliby. Děkuji, paní Dancila. Děkuji mnohokrát, vážený pane předsedo, vážený pane předsedo, pane ministře, pane komisaři. Evropský program pro potřebné osoby nám pomáhá k tomu, abychom eh, mohli plnit náš sociální program vedle programu zemědělského. Je to velice důležitý nástroj eh, pro velice zásadní kategorii osob, které trpí chudobou. To je zejména zásadní v situaci dnešní finanční hospodářské krize. Já považuji za naprosto nutné, aby potřební lidé byli i nadále podporováni, a to na úrovni hodnot eh, z letošního roku tato společná zemědělská politika má i sociální komponentu a potřební zkrátka musí být podporováni na základě evropské solidarity. A těchto šest členských států si tuto situaci musí dobře uvědomit a myslet také trošku na ty, kteří na tom nejsou tak dobře jako oni. Děkuji za slovo. Dobrá. E, nyní paní Moran Chartier. Máme povinnost zareagovat na nouzi těch nejchudších, kteří využívají tento program. A velmi nám záleží na trvalosti tohoto programu, což je výraz evropské solidarity. Tři sdělení. Předsednictví nejdříve. Chci říci, že Rada bude velmi pozorována v této věci a měla by být věrna základním hodnotám Evropy, aby skutečně zmizela tato ubohá blokační většina. Evropské komisi chci říci, že je naprosto logické se držet vašeho návrhu, pane komisaři, svázat program s Evropským sociálním fondem. Ale Evropský sociální fond je prvotním nástrojem pro sociální integraci skrze profesní integraci a proto žádám, aby byl bez zbytku zachován a aby došlo k navýšení potravinové pomoci pro ty nejchudší budeme také velmi pozorní v této věci. A za třetí, sdělení pro poslance a poslankyně. Všichni jsou mobilizováni, ale chci se obrátit na ty z členských států blokační menšiny. Chci již ode dneška, aby sdělili svým vládám zprávu, že je třeba, aby tato uboha, ubohá blokační menšina skončila, která je skvrnou na tváři Evropy. Děkuji. A, a není catch DI. Obávám se, že je tu příliš mnoho žádostí o slovo. Nedám slovo všem, ale pokusím se maximálně vyhovět. Nejdříve pan Díaz de Mera. Děkuji, pane předsedo. Ano, mluvíme o solidaritě, mluvíme o chudých. V Zemědělské radě byla blokovací menšina proti změně nařízení o potravinové pomoci pro ty, kdo jsou na tom finančně špatně. Slyšeli jsme argumenty ministra Savického, ale měli bychom si připomenout, že 60 prostředků potřebujeme k tomu, abychom nakrmili 79 milionů lidí v Evropě, kteří žijí pod hranicí chudoby. Tyto prostředky pocházejí z členských států, z regionů, z obcí, z nevládních organizací. A do dubna Evropská unie dávala 40 Škrty znamenají, že se hodně snižují prostředky, které budou k dispozici a já jsem proto vděčný polskému předsednictví a komisi, protože se snaží udržet tento program při životě. Odsuzuji blokující menšinu a apeluji na tuto blokující menšinu. Co pak nemáte vůbec soucit? Víte vůbec, co je to soucit? Pane Čeloši, pokračujte v dobré práci. A přeji vám hodně zdaru. Přeji hodně zdaru i předsednictví rady. Protože nikdo nemůže jít proti soucitu. Kolegové, prosím vás, držte se jedné minuty, jinak vaši kolegové nedostanou také čas. Paní Karnbach jako další. Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři. Dnes ráno se hovořilo o stavu Unie. A hovořilo se hodně o solidaritě a důvěře. Jak cyničtí eh, musíme Evropanům připadat, když se Eh, teď eh, najednou řekne, že lidé budou hladovět, dokud se neujasní hospodářská situace? Má nám vůbec někdo věřit? Lidé nám naopak by měli věřit, musí ale s námi být schopni žíti. Možná, že tedy existují jiná právní řešení, která můžeme do budoucna použít, ale momentálně zkrátka potřebujeme potraviny pro potřebné. Lidé musí jíst, potřebujeme jejich důvěru. Dank. Děkujeme mnohokrát, pan Bové. Pane předsedo, pane komisaři, nebudu opakovat to, co tady řekli všichni, ale myslím, že je tu skutečný problém důvěryhodnosti Evropy s tím, co se děje. Je to, říká se, že je to právní proces, že je tu politika státu a politika Evropy, ale když římská smlouva v roce 1958 říká, že musíme zajistit potraviny pro všechny občany, tak je to skutečně evropská politika a není to politika států. Tato situace dnes ukazuje navíc, že existuje egoismus členských, některých členských států, protože tady neschází, tady není příliš mnoho Evropy, ale je to nedostatek vůle některých předsedů vlád a hlav států. A chci zde vyzdvihnout eh, úsilí evropského komisaře pana Čeloše, který v článku v Le Monde uvedl, že tato politika je potřebná pro ty nejchudší Evropany. Pokud nejsme schopni spochybnit rozhodnutí rady, tato Evropa bude popřena občany. Děkuji. Paní McGuinness. Pane předsedo, já myslím, že to, co tento parlament říká, je velmi jasné. My chceme, aby program pokračoval vzhledem k humanitárnímu aspektu. Já jsem si vyslechla tuto dlouhou rozpravu a říkám si, jestli ty, kterým plyne přínos z tohoto programu, mají starosti o tom, na jakém právním základě dostávají jídlo. Záleží jim na těch detailech, ze kterých si děláme hlavu my tady v tomto parlamentu. Tady máme celou řadu mozků, které by snad mohly najít nějaké řešení já nechci odsuzovat ty státy, které to blokují. Já si myslím, že to není správná cesta. Já se chci pokusit přesvědčit o hodnotě tohoto programu pro solidaritu Evropské unie. Já chci krátkodobé řešení na další dva roky. Ale stejně jako James Nicholson, já bych chtěla posoudit, co bychom mohli udělat po roce 2014. Někdy je třeba dělat věci jinak. Ale teď tady máme bezprostřední problém. Třeba v Irsku je milion eur, o které přijdeme na potravinové pomoci. Takže potřebujeme krátkodobé řešení a apelují na ty, kdo to blokují, aby s tím přestali. Děkuji. Pan Alejandro Cercas jako další. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, já se chci připojit k ostatním kolegům, kteří se dnes vyjádřili jasně. My vám chceme pomoct. My vám chceme pomoct ve vaší snaze smít Evropy tuto hanebnou stopu, protože tato blokující menšina je naprosto nepochopitelná. Země, které jsou mimo tento program, brání Evropě v tom, aby pokročila kupředu a prokázala solidaritu. A nepomáhá to těm, kdo bojí proti chudobě. Toto je bod proti hladu, Máme v Evropě miliony chudých, ale eh, jen část, kteří opravdu hladoví. Škrtat si můžete, kde chcete, ale ne tady. Pane komisaři, trvejte na svém. Přesvědčme radu. Dejme vědět lidem v Evropě a tisku, že nechceme, aby tato hanebná situace pokračovala. Najděme nějakou jinou solidaritu. Ti, kdo mají víc, by měli pomáhat těm, kdo mají méně. Musíme zabránit tomu, aby tento program přestal. Potřebujeme definitivní konec této situaci, kdy v Evropě plítváme a zároveň lidé hladoví. Pan Mario Mauro. Děkuji, pane předsedo. Já bych tady možná rád vyjasnil o takové nedorozumění. Toto není jenom v rukou členských států, ale pokud nějaký členský stát není schopen něco poskytnout, musí do toho vstoupit někdo na vyšší úrovni, a toto na základě subsidiarity. A proto je možné, aby zasáhla komise. Pochopilo to i polské předsednictví, pochopila to Evropská komise. A proto za těchto okolností musíme mobilizovat naše úsilí, abychom naplnili potřeby 18 milion osob je možné, že některé státy to prostě nezvládnou. Současně to chceme přesunout do sociálních kapitol. Dobře, v pořádku. Ale potom bychom přišli o výhody, které plynou ze zemědělského sektoru. Zemědělský sektor tento program řídil velmi efektivně. A bude to také velice obtížné, pokud bude sociální sféra v rukou členských států. Děkuji. Paní Kretu. Domnule președinte, domnule comisar, Vážený pane předsedo, vážený pane eh, komisaři, já se chci připojit k tomu, co padlo egoismu šesti členských blokujících států. Tato menšina je naprosto nepřijatelná eh, v, následujícím, eh, v minulém eh, roce jsme měli rok boje s chudobou, ale bylo to bohužel pouze symbolické, protože když se podíváme na skutečnou situaci v Evropě, existují zde pouze vlády, které obhajují svůj vlastní nedostatek solidarity, pod kterým pak jejich občané trpí. Tento program je jedním z mála nástrojů, pomocí kterých Evropská unie může přímo pomoci svým občanům. Máme v Evropě více než 40 milionů osob, které žijí v chudobě a já si proto myslím, že Eh, eh, a pozice těchto šesti členských států a omezení tohoto programu by bylo velice negativní. Eh, myslím si, že by bylo možností dále financovat tento program z programu pro zemědělství a s chudobou bychom měli co nejdříve skoncovat. Dobrá, děkuji. A poslední mluvčí zde je Madame Devo. Šest českých států má v rukou osud 18 milionů potřebných Evropanů. Šest členských států, kteří to dělají z právních důvodů. Právní důvody jsou jedna věc a humanitární rozhodnutí věc druhá. Jak neprojevit naši zlobu vůči těm, kteří jsou hluší volání organizací, které pomáhají nejchudším. A my evropští poslanci, zástupci všech občanů, chceme Evropu, kde by národní egoismus stanovil politiku a nedbal na občany států, kteří mají rozpočtové problémy. Nebudeme převádět na národní úroveň tuto pomoc. Dejme jí silnější právní základ, ale nezapomínejme na ty, kteří v roce 2012 spoléhají na tuto pomoc v období obtížné krize. Děkuji. Děkuji. A nyní slovo má pan komisař, aby zhrnul rozpravu a odpověděl na otázky. Chtěl bych, pane předsedo, přinést eh, některá upřesnění k poznámkám, které zde zazněly. Nechci přesvědčovat přesvědčené o potřebnosti tohoto programu, ale snad využiji tuto cestu, abych, eh, aby některé sdělení dospělo k uším, která je potřebují. Tento program spadá do sociální politiky a také národní politiky. Sociální pro, politika proč ne? Komise se rozhodla pro období 2014 a 2020 a navrhuje, aby rozpočet tohoto programu byl zařazen do politiky soudržnosti a sociálního začlenění. A má to spadat pod národní úroveň, to je politické rozhodnutí a myslím, že většina rozhodne o tom pro leta 2014-2020, ale teď jde o roky 2012 a 2013. A v tomto roce se parlament a rada shodli na tom, když byl schválen rozpočet, že tento program spadá do společné zemědělské politiky. Je pravda, že se situace změnila a i tady chci posílit představu, že Evropský soudní dvůr nespochybňuje nařízení. Soudní dvůr požaduje, abychom dodrželi nařízení, které platí a komise chce změnit to nařízení, abychom mohli dělat naši práci. Ale soudní dvůr nebude politicky rozhodovat. V Evropě proto existují jiné instance je třeba přijmout tedy rozhodnutí, komise odvedla svůj díl práce a předložila legislativní návrh, abychom vzali v úvahu i zjištění Evropského soudního dvora, ale soudní dvůr neomezuje nákup na trhu. Soudní dvůr říká, že současné platné nařízení neumožňuje něco podobného. Tak musíme změnit nařízení, protože nařízení je o to, aby se měnilo. Takže skutečnost, že od roku 2014 bude tento program v sociální politice nám nebrání rozhodnout teď na základě společného právního základu. Zachováme zemědělský právní základ, máme zásoby, které představují více než 100 milionů euro. A ten program pro Rok 2012 nemůže patřit do sociální politiky, protože i tam máme určité zásoby. Je třeba tedy zachovat tento dvojíprávní základ, společná zemědělská politika a sociální politika. A komise tedy předloží tento návrh na Radě pro sociální věci, která proběhne na začátku příštího týdne a věřím, že Rada pro sociální věci anebo příští Rada pro zemědělství dospěje k rozhodnutí. Zazněly tu také připomínky ke spolufinancování, že některé členské státy si nemohou dovolit spolufinancování v rámci platného legislativního návrhu. Já už jsem to řekl několikrát. Komise je připravena revidovat eh, myšlenku spolufinancování, pokud je to ta věc, která brání rozhodnutí. A mám naději, že dospějeme k rozhodnutí, protože vím, že nejen komise, ale i polské předsednictví je velmi odhodlané. Pokud jde o účinnost tohoto fondu, pan Nicholson zmínil tuto otázku. A plítvání. Ano, od roku 2014 uvidíme, jak zlepšit fungování tohoto programu. Ale pokud jde o účinnost, je to jeden z programů, kde můžeme uvést konkrétní čísla. 440 milionů tun potravin rozdaných 18 milionům příjemců. Takže jsou tu jasní příjemci, kteří dostávají tyto prostředky. A chci vám také říci, že tyto prostředky to je 500 milionů euro ročně. A často se to požívá jako páka pro schromažďování produktů, které nebudou vyplýtvány. Víte někdy, že distrib- obchody přispívají k zásobování těchto potravinových bank. A tyto prostředky jsou využity také jako určitá pátka. Takže ten program celkově za to má mnohem větší hodnotu než 500 milionů euro. Ale 500 milionů euro používáme jako určitý nástroj. Tolik jsem chtěl upřesnit. Ještě jednou v naději, a snad s přesvědčením, že se nám společně s, s radou podaří nalézt většinu, abychom mohli pokračovat. Není pozdě, ale může se nám může se stát, že by bylo pozdě za několik měsíců a věřím, že se tak nestane. Merci beaucoup. Děkuji. A v neposlední řadě pan Salický za radu. Prosím, pane Salický. Děkuji bardzo paně Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, pane komisaři, rád bych vám přele poděkoval za tuto rozpravu. Bez pochyby mi to pomůže rozetnout gordický uzel, který sahá zpět až do listopadu 2008, kdy vznikla blokující menšina. A chtěl bych vám připomenout, že od té doby uplynulo šest předsednictví a počínaje předsednictvím francouzským. Každé předsednictví tu horkou bramboru předalo tomu dalšímu. Já bych řekl, že je jasné, že polské předsednictví tu horkou bramboru nechce předat našim nástupcům. Chceme ten problém vyřešit. Chceme ho vyřešit v bezprostřední budoucnosti. Jako politik musím říct, že se trošku stydím, když vidím, že blokující menšina se stává ze zemí, které v minulosti hodně využívaly mechanismy pro zásahy na trhu a v minulosti nikdy neměli problém s tím, že by intervenční zásoby předávali chudým. Teď těch intervenčních zásob není tolik, takže vytváříme umělý právní problém. Ale jak nám říkal pan komisař, on to vlastně problém právní není. Není to problém finančních prostředků. Je to problém politického rozhodování. Tady dnes v tomto parlamentu jste schválili balíček Sixpack záchranný balíček šesti opatření pro banky. Nestydí se těch šest vlád. Když nebylo přijato rozhodnutí pomoct 18 milionům osob tím, že předáme poměrně malou finanční částku, já jsem rád, že tady proběhla politická rozprava. Já jsem rád, že neschováváme hlavu do písku. Před týdnem jsem o tom mluvil ve veřejné debatě v Radě, protože já chci, aby Evropané věděli, kdo říká co a proč. A teď si myslím, pane předsedo, že po této rozpravě opět probudíme svědomí vlád v zemích, které představují blokující menšinu. Děkuji, pane Savicky. Kolegové, rozprava o programu Potravin zdarma, Potraviny zdarma je uzavřena a můžeme přejít k dalšímu bodu,